Chers collègues, mesdames, messieurs, on va... Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme naše odpolední eh, zasedání veřejným eh, slyšením. Máte téma, budeme tedy hovořit o kariérách žen ve vědě a vysokém školství a existenci neviditelného stropu. Je to součástí slyšení našeho výboru eh, pro ženské otázky za, pro první půlku 2015. Vítám mezi námi čtyři experty. Nejprve vám představím paní Medisarankur, která je z, z NGO belgické, belgické tedy organizace Green for Life, pan, paní Medovič, College of Applied Science, pan Růžička, z, z Chorvatska. Potom dám slovo paní Estrele Montes Lopez, která přichází ze sociologického oddělení Španělské univerzity a, a pan Petr Drol, který je ředitel pro Unie, inovativní unie a evropské vědy z komise. Myslím, že toto slyšení nám hodně řekne pro tu zprávu z vlastní iniciativy, která nese stejný titul. Paní zpravodajka tady není, bohužel. Paní Lekryp zaujala její místo a první vlastně posouzení tohoto tématu nebo té zprávy nastane v červnu na našem zasedání našeho výboru. Tak prosím, první řečnice má slovo. Thank you. It's Děkuji, je mi velkou ctí, že mohu hovořit na toto téma. Já miluji vědu, každý aspekt vědy od objevu přes různé experimenty, přes inovace. Je to krásný předmět, který se dotýká každé součásti mé bytosti. Od útlého dětství jsem věděla, že věda a s tím zpěté eh, předměty jako matematika, inženýrství, technologie, jak se jim říká, dovednosti STEM budou vždy součástí mého života. Poté, co jsem si ve věku 12 let přečetla knihu o jedné ženě, doktorce Lili Vivian Gilbrecové. Eh, fascinovalo mě, že se stanu také inženýrkou a matka mě podporovala v tomto snu. Podařilo se mi a eh, ve věku 19 jsem poprvé začala pracovat. Tím eh, se zahájila má profesní kariéra, která zahrnovala vědu, inženýrství, technologie i matematiku. To je tedy ten dobrý příběh, ale na této cestě jsem překonávala některé překážky. Pro mě to znamenalo, že mi učitelé i ostatní Všichni říkali, že nejsem dostatečně dobrá a já tomu věřila. Dále se, se setkávala s různými pocity vůči ženám v technických skupinách na univerzitě. Dále mě nazývali feministkou a to bylo ošklevé slovo. A potom jsem se musela také zabývat různými antipocity vůči ženám v těchto profesích. Není to tak dlouho dlouho. Říkali mi, že jsem tedy feministka a to nebylo hezké slovo, dále mi říkali, že jediný důvod, proč jsem tu práci získala, bylo to, že jsem žena. A byl to tedy úplně eh, první job. Já jsem byla opravdu velice nadšená a vrátila jsem se do skupiny inženýrů, se kterými jsem chodila do, škole a do školy a říkala jsem jim, že jsem získala své první eh, zaměstnání. Oni mi říkali, to je proto, že jsi žena. A také eh, přednedávnem, vlastně teprve před několika lety, jsem měla skvělou pracovní příležitost zúčastnit zúčastnila jsem se eh, v blízkosti tohoto místa pohovoru a to bylo poprvé, eh, kdy jsem při pohovoru hovořila o kariéře mého eh, muže a o plánech svých dětech a byla to vedoucí organizace zabývající se vědeckými předměty. Jsem jedna z těch šťastných. To jsou takové anekdotické příběhy a nedefinovaly mou cestu, ale přesto vytvářeli překážky, i když byly momentální, přiměly mě k tomu, abych přemýšlela, zvažovala, eh, byla defenzívní, přemýšlela o své budoucnosti budoucnosti a motivovali mě, abych pokračovala dále. Použila jsem svůj příběh jako drobný příklad, jaká je statistika, jaká je tvrdá realita. Jsou eh, četné eh, studie, které ukazují, že eh, ženy se věnují vědeckým předmětům a jaké bariéry musí překonávat. Některé statistiky zahrnují eh, pokles eh, sebevědomí. Ve věku 11 eh, je sebevědomí dívek kolem 75%, ve věku 15 let je to asi 55%, jedna pětina studentek, které studují IT, si říkají, že tam opravdu patří pouze 20% žen dokončí studium v matematiky nebo vědeckých eh, studií. Jenom 16 eh, v inženýrských třídách jsou ženy. Eh, a e, když jsme začali e, provádět to studie, tak nám někdo e, napsal na tweetu, že je mnohem více žen inženýrek v Evropě. Pouze 30% výzkumníků jsou ženy a méně než 10% mladých dívek v Evropě zvažují, že se budou věnovat vědě. Jedna ze tří dívek v rozvojovém země, zemích se vdá před dosažením 18 let a ty zpravidla ukončí vzdělání vzdělávání, když se provdají. Takže to mě před několika lety přimělo, abych eh, podporovala ženy a dívky, aby se věnovaly vědě. Za několik let naše organizace zahrnovala více než 13 eh, dobrovolníků a oslovili jsme více než 10 tisíc dětí na pěti kontinentech kontinentech a e, snažili jsme e, se je podporovat, podporovat jejich zájem pro vědu. E, výsledky byly, že 94% dětí se chtějí věnovat vědě. A to ukazuje ten velký rozdíl. Jsme stejně hrdí jako jejich rodiče, když slyšíme, že se plní jejich sny hovoříme například o Jackie, která vytvořila app ve věku 12, nebo Dora, která se nadchla pro vědu a byla přijata na čtyři vedoucí univerzity. Celia nyní studuje civilní inženýrství a zvažovala e, své e, univerzitní vzdělání. Takže chceme zprostředkovat vědu dětem a doufáme, že v budoucnosti nebudou eh, narážet tyto ženy na skleněný strop na tyto překážky a e, doufáme, že nás to přiměje udělat ještě mnohem více. E, chtěla bych předložit některé myšlenky, které by snad mohly vést k dalším aktivitám, abychom e, čelili těmto překážkám, kterým jsou ženy vystaveny v oblasti vědy, biznisu i v dalších oblastech. Je to studie, která se týká desetiletého období.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 Děkuji vám, váš sen je také naším eh, snem. A než dám slovo eh, druhé řečnici, dovolte, abych eh, přivítala osm návštěvníků z Ústavu pro rovnost pohlaví z Jižní Koreji. Sedí tamhle, já vás všechny velice vítám. A dále bych chtěla dát slovo paní Mirjaně Nedovič z Chorvatska. mikrofonem. Mikrofon, prosím. Eh, odnosno eh, tema je stakleni strop položaj žena u sustavu znanosti. Stakleni strop je pojam koji... Dobrý den, já bych ráda něco řekla k tomuto tématu neviditelného stropu. To je výraz, která, který chce říct, že v podstatě ženě není umožněno pokračovat výše v hierarchii. Samozřejmě, že dnes jsou ženy vzdělanější a přejí si mít daleko lepší postavení, vyšší postavení. Práce, ta nejlépe pracená práce je poskytována mužům, i když si ženy i když ženy dávají velmi dobře najevo, jaké mají znalosti, jak jsou vzdělané. Otázka pracovního postavení začíná být čím dál tím důležitější. Já jsem se pokusila o studii a závěrem této studii jsem tedy dospěla k tomu, že jsou tu nerovnosti, pracovní nerovnosti mezi ženami a muži, ale ještě více by se dalo hovořit o nerovnostech v rámci vědy. Tady ta situace skutečně není dobrá, i když ženy do 50 let jsou jaksi pravidelněji vzdělávány, nebo často mají vyšší vzdělávání než muži, nedosahují stejných pracovních pozic protože ta lepší místa jsou často poskytována mužům a pro ženy ve skutečnosti žádná taková místa držena nejsou. Čili ten termín neviditelný, neboli ve francouzštině skleněný strop, je tedy jeden termín, pak je tu ještě jiná metafora s labirintem, která se snaží říct, že některým ženám se podaří odvést dobrou práci, ale zároveň se tu práci jaksi nedokáží udržet. Proto se mluví o překážkách, takzvaně neviditelných překážkách tohoto neviditelného stropu. A otázka je, jak tuto situaci vyřešit. Chorvatská univerzita v Rijece během 40 let měla za tu dobu pouze jednu jedinou rektorku, což ukazuje jasně, že ve světě výu, tedy vzdělávání školství, když je to obecně v svět žen, tak vedoucí pozice zastávají muži. E, podle mužů žádná diskriminace podle pohlaví neexistuje, ale naše údaje ukazují přesný opak. Ve Chorvatsku Postupně došlo ke změnám, co se týče vedoucích eh, pozic na čele s ženami, ale ty změny jsou prakticky zanedbatelné. Statistiky ukazují, že ve světě vědy existují ještě dnes mužská lobby, která brání ženám, aby šly nahoru. Vědecké, vědecký pok, nebo vědecké projekty v Chorvatsku jsou projekty, kterých se zúčastňuje nějakých 10, maximálně 20 žen. To je dáno skutečností, to je skutečnost, která je velmi demotivující. Zároveň ovšem je to věc, která vlastně svým způsobem motivuje ženy, které se snaží překonat překážky a snaží se prorazit tu ten skleněný strop. Máme na to několik otázek. Proč ta se stejnou kvalifikací je méně žen na vedoucích místech. Za druhé, proč ženy, ty, proč ženy, které eh, jsou, pracují na univerzitách a ve školách, proč nemají vedoucí postavení? Proč, co jsou tyto tedy neviditelné bariéry? Potom zda žena přestává být matkou, pokud prokáže v práci své schopnosti a znalosti. Pokud se díváme na tu situaci na univerzitách v roce 2013-14, tak 28,6 žen se tedy zapsalo na studia, jako, jako začali studovat. Na univerzitách v roce 2013 studuje 50 dívek. To samé se týká úrovně mástra a u doktorátu 57 žen tedy má toho mástra, pak se specializují a 54,7 z těchto studentek dostane potom dokonce doktorantský diplom. Když na doktorantském studiu studuje 57 dívek, což ukazuje, když hovoříme o tom skleněném stropu, tak ta metafora je naprosto jasná, ukazuje, jaké jsou překážky, kterým musí čelit ženy v pracovním světě. Já jsem se zajímala o situaci v tom vědeckém světě a sice v Osvěku na Štosmerově univerzitě. Podařilo se mi analyzovat situaci v tom smyslu, kolik vlastně žen vedoucí, zastává vedoucí funkce v Osvětské univerzitě a závěrem, závěr je, že v podstatě ty ženy nejsou dostatečně zastoupeny na vedoucích místech. Na 11 fakultách 10 má děkany muže, pouze na fakultě humanitních věd je tedy žena děkankou. To je statistika, která je naprosto jasná a myslím, že všeříkající. Je to situace, která je obtížná, když hovoříme o rovnosti pohlaví. E, situace zástupců děkanů není o mnoho lepší, protože 42% z nich jsou ženy a není to až takový velký rozdíl jako u děkanských funkcí, což jasně ukazuje, že se ženy přece jenom dostávají trochu dopředu do těch vyšších funkcí, což je první krok v tom eh, boji proti nerovnoprávnosti mezi muži a ženami. Tento neviditelný strop nebo labirint tedy ve vědě existuje, je potřeba se postarat o to, aby ženy a muži měli stejné zastoupení ve všech oborech, ve všech oblastech eh, společenského veřejného života, mají mít stejná práva, mají mít stejný přístup k možnostem. Zákon o rovnoprávném zacházení žen a mužů byl přijat v roce 2008. V roce 2011 jsme přijali společnou politiku rovnoprávnosti v postavení žena mužů až do roku 2015. Ovšem pokud se ty programy nezre, nezrealizují skutečně, tak ty zákony jsou v podstatě bezcené. Čili co je na papíře, je potřeba realizovat Až do posud ten neviditelný strop v oblasti vědy zůstává a musíme se prostě snažit rozbíjet ty bariéry, překonávat je. Hlavně se o to musí snažit ženy, protože muži sami své pozice neopustí. Takže ženy musí mít pevnou vůli a a pracovat na tom, aby dosáhli svých cílů, musí si uvědomit svou situaci a musí bojovat proti této diskriminaci. Děkuji. Děkuji velmi pekne za tento příspěvek. Děkuji vám za tento příspěvek. Samozřejmě po vyslechnutí budeme mít příležitost klás otázky váženým hostům, ale nejprve dáme příležitost ještě zbývajícím dvou hostům, aby nám přednesli svůj příspěvek. Teď dávám slovo paní Estrela Montes López. pesar de los progresos en materia de igualdad que se han dado en la universidad en lo... Navzdory velkému pokroku v oblasti rovnoprávného postavení na univerzitách máme ještě stále potíže, nebo ženy mají potíže s přístupem k těm nejvyšším pozicím, které jsou spojeny s největší mocí. Platí to jak pro učitele, tak také pro administrativní eh, pracovníky a vedení univerzit. Tato oblast eh, v administrativní kariéře eh, v vědeckých institucích byla ženám vždy částečně zapovězena, vždycky byly znevýhodněné. Na mezinárodní úrovni a i ve Španělsku Byly vypracovány některé studie na toto téma mezi různými evropskými univerzitami, které ukazují dynamický vývoj na těchto univerzitách, což vede k tomu, že ženy se nedostávají na různá místa e, stejně jako muži. Otázka pohlaví je na různých úrovních eh, mezi akademiky a vědci, kteří zkoumají tuto situaci, také na různých úrovních. Většinou se tyto úrovně a oblasti zobrazují různě, ale v, základ, v zásadě lze říci, že to souvisí, existuje teoretický rámec jedné irské vědecké práce, ze které uvedu některé poznatky těchto kolegů. A potom se podívám na konkrétní příklad jedné studie ve Španělsku. Takže nejdříve tu máme tu individuální rovinu eh, pro ženy a tady se často říká, že ženy uvažují z hlediska socializace jinak, že jsou ovlivněné psychologicky a že mají také psychické překážky, eh, mají pocit viny, eh, mají pocit nejistoty a to může vést k tomu v některých případech, že ženy se prostě dobrovolně vzdají možnosti ucházet se o určité pozice, netrvají dnes a denně na svých právech jako jejich muští kolegové. Například, když jde o to, aby pro své přednášky získali nejvýhodnější časy. Někdy je to otázka obtížného přístupu na tyto pozice pro ženy a ukazuje se, že ženy se rozhodly, že nebudou dělat kariéru a nebudou promovat, ale nesmíme to brát na lehkou váhu. Otázkou je, zda to je skutečně dobrovolné rozhodnutí té ženy, a nebo zda nebylo vynuceno její socializací že se takto rozhodla. Ale žena, kterou, eh, která se považuje za ten, samostat, za ten problém, eh, si to sama nemůže změnit. Druhá oblast, kde jsme hledali vysvětlení, je to otázka organizace, je to otázka formální organizační struktury a rovněž také organizační kultury. Říká se, že univerzita jako instituce nenabízí stejná práva oběma pohlavím. Akademická kariéra byla navržena tak, aby vyhovovala lépe mužům, protože mají více času na to, aby udělali kariéru ve vědě. Pro muže je to vždy daleko jednodušší než pro ženy. Ve Francii, promiňte, ve Španělsku, jak muži, tak ženy eh, mají eh, tento kariérní postup, který všichni považují za velmi časově náročný. Musí se, člověk se musí angažovat i o víkendech, večer, ve svém volnu musí se tím tématem zabývat. Pokud jde o kariéru, kde není možné udělat si přestávku, tak eh, to není kariéra pro ženy, které chtějí mít děti. A ženy potřebují prostě víc času na to, aby zabezpečili eh, domácnost a rodinu a to jsou potom jejich překážky v rozvoji eh, kariéry. Takže nemůžeme hovořit o stejných podmínkách eh, z hlediska času, protože i když se i když by se muži starali o domácnost a o děti, tak by to nezvýhodnilo ženy. Je to otázka 8 až 10 hodin strávených eh, v, na pracovišti a muži si to mohou dovolit daleko spíše než ženy, to znamená, že mohou investovat do rozvoje své kariéry daleko více času. A je to také jasně vidět na ženách, které udělali kariéru akademickou a přesto se nevzdali. Eh, mateřství hovoří ale všechny v takovém případě o obrovském stresu a vyčerpání a obrovské zátěži a to je třeba zohlednit také různé podmínky při zaměstnávání. Ehm, někdy to vypadá transparentně a otevřeně, ale různá zkoumání a šetření i na evropské úrovni ukazují, že tomu není vždy takto. I studie, kterou, na kterou se budu odkazovat, jasně ukazuje, že dochází k manipulaci profilů a podmínky se upravují tak, aby různá oddělení či fakulty skutečně získaly toho, koho chtějí. Jedná se o kontakty, o vztahy v té organizační kultuře. Jsou to struktury, které mohou bránit také eh, tomu rovnému zaměstnávání a mohou být jedním z vysvětlení. Vztahy a kontakty mezi lidmi, kteří patří do té organizace, jsou takové povahy, že se každý snaží chránit sám sebe a přitom eh, navazovat kontakty. Sociální síť hraje velmi důležitou roli. Říká se, že osoby s podobnými eh, vlastnostmi se spíše spojují, ženy mají eh, větší problém s tím, aby pronikly a získali přístup k sítím mužů. Eh, je to otázka prestižnějších pozic. Pak existují dále také mikropolitické fenomény, chování typu macho, diskriminace na univerzitách. A to je samozřejmě subtilní záležitost, ale přesto existuje. A fakticky při hodnocení eh, máme dvě měřítka a od žen se vždy očekává daleko více, protože se vychází z toho, že nejsou tak dobré. Studie, které byly provedeny, ukazují, že i při hodnocení se měří dvojím metrem a že se používají různá kritéria při náboru do zaměstnání. Požaduje se, aby kritéria hodnocení byla aplikována stejným způsobem na všechny kandidáty, ale bohužel tomu tak není. A ženy eh, se nepovažují za rovnocené mužům. Předpokládá se, že se pro svoji profesní kariéru, pro svoji akademickou kariéru budou angažovat daleko méně a tady potom potřebujeme podporu ze strany společnosti. U žen se předpokládá, že se budou méně angažovat pro svoji akademickou kariéru a e, různé věci se považují za dané. Vychází se z toho, že práce mužů a žen nemá stejnou hodnotu. Existují ženy, které nechtějí děti a další zase děti chtějí, ale přesto se nechtějí vzdát své akademické kariéry a pro ně je mimořádně těžké, aby našli nějakou pozici eh, na uvolněné místo v akademické sféře, protože se u nich předpokládá, že nebudou mít dostatek času, že se budou starat o rodinu a o děti. E, nikdo nechce, aby muži rodili děti, ale přesto se musíme pokusit změnit to, aby se začaly ženy, muži chovat jinak, aby nejen ženy byly považovány za ty, které vychovávají děti. Je to otázka různých úrovní a různých překážek eh, pro ženy, které na těchto úrovních jsou, zejména pokud jde o kariéru v akademickém kontextu je velmi obtížné v tomto kontextu na úrovni institucí Eh, zprostředkovat tyto informace společnosti a když řekneme, že když se řekne, že žena sama je ten problém, tak je to to nejjednodušší. Je to otázka úzusu, eh, který máme v akademickém prostředí. To znamená, ženy musí požadovat větší rovnoprávnost, aby se to změnilo. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Předpokládám, že k závěrům se dostaneme ještě během diskuze, protože to je to nejdůležitější, říct si, co s tím budeme dělat. Stav v našich zemích známe. Teď poslední host, pan Petr Drol a potom paní Le Grip a další, kteří se budou chtít zapojit do diskuze. Thank you very much. Já vám velice děkuji. Hezké odpoledne. Podle toho, co jsme si doposud vyslechli, tak to odpovídá té analýze. Je to výsledek toho, co řekly všechny tři předřečnice a je opět šokující to slyšet, jak vy jste se o tom zmiňovala, když jste se zúčastnila toho pracovního pohovoru. Myslím, že je opravdu e, rozumné, abychom zůstali šokováni a abychom na to zareagovali. Rád bych zahájil tím, že budu vás citovat, že jste říkala, že jste od samého začátku milovala vědu a všechny její aspekty. A já jsem zase od prvého začátku podporoval eh, evropský eh, projekt a jeho aspekty a proto je tedy eh, rovnost mezi pohlavími tak důležitá. Když se podíváte na výzkum a jeho rozměry, je to tak důležité pro naši společnost na ekonomické, sociální úrovni je třeba využít veškerý potenciál a my v Evropě neplníme tento úkol řádně. Skutečnost je taková, že nevyváženost, diskriminace eh, přetrvávají a pokrok je příliš eh, pomalý. Eh, co se týče k návrhu dokumentu, chtěl bych říct, jistě všichni máte pravdu, ale chtěl bych k tomu ještě jednu věc doplnit jste říkala, že 45% těch, co skončili vysoké školy, školy jsou ženy, 35 jsou eh, ve výzkumu, 25 jsou eh, eh, akademici na vysoké úrovni a 10 rektorů jsou ženy. A my jsme slyšeli příklad z vaší univerzity a to přesně ukazuje, jedna z, jeden z deseti rektorů je žena. Je to skloněný strop? Já nevím. Co tedy učiníme ze své pozice na evropské úrovni? Tak nějak to souvisí s tím, co řekla paní López, než se eh, začneme na to zaměřovat jako na problém, je třeba změnit přístup a to je opravdu velice důležité a e, usilovat o institucionální změny. Oč jde, jde o to, jak e, instituce přistupují k rovnosti pohlaví. Naše strategie je taková, to za prvé e, změny i na úrovni institucí, o tom ještě budu hovořit, za druhé je třeba pracovat na perspektivě kariérní dráhy a za třetí, a to se mnohdy úplně nezvažuje eh, z hlediska centrového výzkumu, tedy změny na úrovni institucí. To se vše eh, týká eh, toho, abychom odstranili institucionální, kulturní bariéry, překážky, abychom překonali eh, eh, stereotypy. Vy jste se zmiňovala o netransparentním zaměstnávání pracovníků. To je bariéra, která existuje. Není to zpravidla. Je to velice důležitý prvek, abychom dosáhli genderové vyváženosti, tedy tato transparentnost v zaměstnávání. Obracíme se na instituce a na členské státy, aby usilovali a vytvářeli plány rovnosti eh, mezi ženami a muži. A to je důležité pro instituce. Potom se dohodnou na opatřeních a bude se to monitorovat v Evropské unii máme jednu studii a víme, že asi jedna třetina institucí mají plán pro eh, zajištění rovnosti pohlaví. To je eh, jistě velice dobrý začátek, ale nepostačuje to. A za druhé, co uděláme, abychom dosáhli změn v institucích, souvisí také s financováním. My jsme financovali eh, rozvoj plánu pro rovnost mezi pohlavími a oslavili jsme 70 institucí. Je to jenom taková kapka v moři, ale je to velice dobrý začátek, aby tyto instituce eh, přijímaly tyto osvědčené eh, praxe a to je velice dobrý prvek, abychom tady pokročili dále. A Dále eh, spolupracujeme se zainteresovanými eh, stranami v oblasti vědy a eh, také s členskými státy. Máme takový politický projekt a to je Evropský prostor pro výzkum. Máme systém výzkumu, který propojuje a poskytuje svobodu výzkumníkům. A genderová rovnost je přitom důležitým aspektem. Není tomu ani dva týdny. Jednomyslně jsme přijali, tedy členské státy, přijali cestovní mapu, abychom dosáhli e, e, cílů tohoto projektu Evropský prostor pro výzkum a plány pro rovnost mezi pohlavími je důležitou součástí. Je to také velice důležitý prvek, abychom dosáhli e, změny abychom dosáhli mnohem vyššího procenta než je těch 35 eh, v těch institucích. A druhým prvkem naší strategie je rozhodování. Víme, že 18 členských států zavedlo kvóty eh, za pro zastupování eh, kvóty nebo cíle pro zastupování nedostatečně zastoupených pohlaví. Vy jste se zmiňovala o zákonu, ale to nepostačuje. Eh, máme samozřejmě zákon o stejném odměňování, ale je velmi snadné podkopávat a nedodržovat tyto zákony. Takže co dobře funguje, je zákon v kombinaci s finančními pobídkami a v kombinaci s dobrou strategií. Usilujeme také o dosažení tohoto cíle v členských státech a my využíváme své páky, protože máme velice e, dobrý program na podporu výzkumu Horizont 2020 s e, docela dobrým, docela podstatným rozpočtem. A snažíme se e, podporovat perspektivu profesní dráhy badatelských pracovnic a provádíme tedy pri review a je to 20%, eh, pokud tento projekt eh, bude posuzován eh, na stejné úrovni, tak je preferován projekt, který má genderově vyvážené zastoupení a výzkumní pracovníci se účastní tohoto projektu. Je to důležitý nástroj a také e, se obracíme na e, výzkumná konsorcia a e, jsme ochotni se postarat o provádění těchto projektů a financovat je. Proč? Protože je to dobré pro výkonnost. A ještě jedno slovo, které se týká genderového eh, výzkumu. Zohledňování rozdílu mezi pohlavími, když provádíme výzkum. Jestliže pracujete v oblasti péče o starší občany, a nebudete zohledňovat ty velice důležité rozdíly mezi eh, potřebami na péči mezi ženami a muži a mezi jejich přístupu k soběstačnosti, potom eh, není možné dělat dobrý výzkum. Takže to je třeba mít na paměti a také bychom eh, a měli sledovat, a vy jste se zmiňovali o aspektu vzdělání. To je nesmírně důležité vzdělání v oblasti vědy by mělo být velice praktické. Le Mans a Lapat je velice krásný e, francouzský výraz a my to opravdu děláme a podporujeme e, rovnost mezi pohlavími i v rámci tohoto projektu a ještě než eh, dospěju k závěru, chtěl bych se zmínit také o podnikání. Vědkyně mohou být fantastickými eh, podnikavými podnikatelkami. My jsme eh, iniciovali cenu pro inovátorky, eh, je určena pro ženy, které vytvořily nějakou společnost a má minimálně 10 zaměstnanců a e, e, věnuje se intenzivnímu výzkumu a my jsme e, identifikovali úžasné projekty a je to tedy nová cena a my doufáme, že se zase známí s fantastickými příklady vědeckých nápadů a vědeckých snů ze strany žen takže tento pokrok je eh, velice pomalý, můžeme učinit mnohem více, děláme více, je to velice důležité pro ekonomiky, musíme se zaměřovat na změny v institucích, a je opravdu na čase, že se zabýváte tímto tématem, protože příští předsednictví, lucemburské předsednictví, eh, rovnost pohlaví na eh, první neformální radě eh, v červenci chce diskutovat o změnách na úrovni institucí. Vy předložíte svou zprávu a to bude skvělé eh, skvělý přínos k této debatě a my také jsme e, e, e, k dispozici pro další vyjasnění, pro informace, pokud si to budete přát. A ještě bych chtěl říci, chtěl bych citovat otce zakladatele Evropské unie, Jean Monet. Já se o to poskusím ve své francouzštině. Nic se neudělá bez lidí. Rien se fait sans les hommes. A Eh, já bych chtěl závěrem tohoto jednání eh, říci, eh, nic neudělá bez žen. A nic netrvá bez institucí. Musíme se tedy pustit do změn, které je třeba udělat v institucích. Děkuji vám. Pěkně. Děkuji. A teď Paní poslankyně Legrip tu není, takže dám prostor stínovým zpravodajům, kteří by chtěli vystoupit k tomuto slyšení za SND. Pan Dancila. Napíšu si i další. Za GUE paní Valina a za zelené pan Sebastian. Takže prosím. SND má slovo. După cum am auzit, conform studii... Děkuji. Jak jsme slyšeli, podle nedávných statistik a studií můžeme všichni souhlasit s tím, že ženy nejsou dostatečně reprezentovány v důležitých oblastech společenských a ekonomických aktivit. Je to eh, výzkum výzkum a vývoj, rozhodování obecně vzato eh, na těch eh, vyšších příčkách profesní hierarchie a víme, že existují tisíce žen, eh, které se nadchly pro vědu a musí čelit překážkám. Mnohé z těch překážek již mé předřečnice popsaly. Na základě nedávných studií příliš málo mladých žen se věnuje vědecké kariéře a to eh, vede také k rozsáhlé eh, krysy v profesním eh, zastoupení a jak v soukromém, tak i ve veřejném výzkumu nejsou ženy dostatečně zastoupeny a jak už jste řekli, takovýto skleněný strop jim brání, aby stoupali eh, na žebříčku své profesní kariéry, aby výzkum a věda eh, se projevovaly ve všech eh, oblastech evropské politiky je velice důležité, protože lidstvo potřebuje vědu, takže mám tedy otázku, co si myslíte, jakou strategii bychom měli přijmout, co se týče vzdělávací politiky a jak bychom se měli snažit spolupracovat spolupracovat s členskými státy, abychom eh, podpořili ženy, aby hledali kariéru v oblasti vědy. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Eh, můžete hned odpovědět eh, jednotlivý hosté, kdo chce, můžete odpovědět na tu otázku. It's a great question. To je vynikající otázka. Uh, zejména jak můžeme dosáhnout změny v oblasti vzdělávání, eh, protože tím změníme budoucnost a to je jeden z klíčových krůčků, které musíme učinit, aby vědecké vzdělávání bylo zahájeno co nejdříve, aby bylo interaktivní, prakticky pojaté, aby se eh, i učitelé ve třídě orientovali na rozdíly mezi pohlavími. My eh, vidíme, že jsou třídy s dívkami a s chlapci, korupci a já samozřejmě nejsem proto, aby se eh, tady oddělovali pohlaví, ale jsou tu různé zájmy. Můžeme se snažit eh, podporovat eh, dívky a pokud vzdělávací personál se tomu bude více věnovat, bude sledovat, kdo má zájem se zapojit ve třídě, tak je to e, e, velice dobré, protože všichni budou povzbuzeni a všichni e, se dostanou ke slovu. No, I can only... Já mohu pouze zdůraznit vaše slova. A snad bych mohl ještě hovořit o důležitosti eh, vzdělávání těch školitelů, učitelů. Máme fantastické moduly. Víte, že kompetence EU nejsou příliš eh, velké, ale pro vzdělávání učitelů máme fantastické moduly a je také velice důležité, abychom eh, vzali v potaz různé typy které existují tam, kde to ani netušíte. Eh, jak se o tom říkala, dívky ztrácejí důvěru i v filozofii. Eh, myslí si, že nejsou dostatečně dobré pro to, aby studovali filozofii. Není, jsou to jenom ty eh, disciplíny STEM, ale je to i oblast filozofie. Můžem naozaj len... Děkuji. A z vlastní zkušenosti mohu doplnit, že na Slovensku na některých školách byl tento projekt Lema Alapat, před, o kterém hovořil kolega. A děti byly skutečně daleko víc motivované učit se i předměty, které je normálně nezajímají. A i ta děvčata se v tom našla a neměla pocit, že matematika, fyzika, chemie jsou jen pro kluky. Takže ty zkušenosti, které si můžeme takto navzájem vyměnit, jsou velmi cené a doporučuji, abyste se na ten program podívali. A teď má slovo paní poslankyně Valina, další stínová zpravodajka. Sí, eh, muchas gracias, muy interesante. Me gustaría... Mm, Děkuji, je to velmi zajímavé. A chci se na něco zeptat Estreji. Týká se to tedy toho univerzitního světa. Už jsem říkala nedávno Marita Sara přednášela a říkala, že když prováděla vědecký průzkum, tak jí šéf řekl, že jí musí přidělit něco jednoduchého, protože ona je žena a potřebuje, ne, nemůže mít nic složitého. Proč? Protože vlastně se pořád vychází z principu, že žena je buď méně schopná, nebo se méně jaksi angažuje v té práci. A můžeš nám říct, jak ty vidíš eh, tu věc, odpověď, jak už jsem to říkala ve své prezentaci. je tu hodně stereotypů, zejména v tom univerzitním světě, kdy se nějak lidé domnívají, že muži a ženy mají prostě odlišné schopnosti, že ženy se pouští do určitého druhu, jak se do určitého směru kariérního a muži zase do jiného. To je ten stereotyp. A proto podstatě neexistuje ta jaksi spolu zodpovědnost za domácnost mezi muži a ženami. A to všechno se odráží i na vysokých školách. Muži, kteří pracují na univerzitách, tak se samozřejmě myslí, že ano, ať se ženy rozvíjí své schopnosti, ale ať je to jakási taková druhořadá záležitost. Přednost mají rodiny před akademickým světem, zatímco muži mohou mít tedy ty rodiny, děti, mohou být ženatí a mít i u sebe starší osoby, nicméně jejich život je před, především ten profesní. Já jsem velmi mladá, ale každopádně se s tím eh, setkávám každodenně ve své práci mám kolegy o něco starší, kteří začínají mít děti a už teď to vidím, už si toho všímám. Než jsem předložila svou doktorantskou práci, tak jsem slyšela často od kolegyn, že měli výborný nástup do kariéry, ale jakmile se rozhodli mít děti, tak se to v podstatě zkazilo protože museli třeba odmítnout eh, někde přednášet a pak už jim to nikdo nenabídl. Nebo eh, jim někdo nabídl, aby zorganizovali nějakou přednášku, oni nemohli, takže pak už se na ně nikdo neobracel a každopádně se vycházelo z principu, že to vždycky odmítnou. Čili po nějaké době už se to jaksi zautomatizuje v očích těch ostatních a to je ten eh, stereotyp, Čili jak se se vychází z toho, že žena se nemusí do té kariéry tolik hnát. Ano, pan poslanec Sebastian. Děkuji mnohokrát. Vše, co zde bylo řečeno, je velmi zajímavé. Avšak ne zcela souhlasím s tím, co říkala druhá řečnice, když říkala, že nemůžeme čekat, že muži věci budou měnit sami od sebe. Já si myslím, že někteří muži jsou připraveni a že je potřeba ale zapojit celou společnost a nevycházet jenom z principu, že ženy budou ty bojovnice. Musí prostě se do toho zapojit i ten patriarchát. Musím, ne, já to nějak nechci spochybňovat, je potřeba prostě ty muže zapojit. pak je tu určitý předsudek, jasný předsudek proti mužím. Já jsem se teďka eh, stal tatínkem a že nikdo ale ne, jak si neříká nebo ne, netvrdí, že bych já také potřeboval trochu času na, na své dítě. Já když řeknu kolegům, tak oni nechápou, že já taky chci mít trochu času, protože já jsem přece tatínek a ne matka. Mám pár otázek krátkých že to je téma, která mě, téma, které mě opravdu baví a jsem rád, že jsem stínovým zpravodajem. Souhlasím s posledním řečníkem, ano, je potřeba vyžadovat kvóty. Je to prostředek, není to samozřejmě jaksi cíl, ale můžete zajít trošku do podrobností, jak tedy zavést tu politiku kvót v veřejných institucích zejména. A co se týče vysokých škol, Souhlasím s poznámkou, která už tu padla, to rozdělení vlastně pohlaví podle oblasti působnosti. Já jsem studoval filozofii a teprve poslední rok se k nám dostala studentka. V jiných oborech jsem zase já byl jediný kluk takže je to opravdu dost jaksi roz, pře, předrozdělené, ta specializace. Já v mé vesnici se nachází eh, taková vědecko-technická základna a je tam tedy samozřejmě škola a samozřejmě je tam spousta dívek, ale když chce někdo nějakou vyšší pozici, tak už je to něco jiného. Dívky často získají diplom, ale když chtějí jít třeba do soukromého sektoru, tak je to pro ně problematické. Oni potom právě musí eh, do toho univerzitního sektoru, třeba v soukromém chemickém sektoru se ženy nezaměstnávají, i když třeba se ví velmi dobře, že jejich studijní výsledky byly daleko lepší. Čili myslíte si, že podle vás můžeme toto změnit, že se to dá zreformovat i v soukromém sektoru? Pomineme-li tedy veřejný sektor. Hodně otázek, ale je to téma, které mi leží na srdci. Ehm, zahvaljujem se na pitanju. Evo, ja mogu odgovoriti barem na jedno, a vezano za... Pokud je o vaši otázku, já odpovím jen na jednu její část, která se týká toho, co jsem říkala, že muži dobrovolně nepřenechají svoji pozici ženám v rámci vědecko-technických činností. Mám své zkušenosti a nemám takovou zkušenost, že by muž, který se dopracoval k vědecké funkci, by dobrovolně tuto funkci nějaké ženě přenechal. Na univerzitě máme takové zkušenosti, že na vyšší hierarchickou úroveň se může dostat i žena, řekněme na pozici děkanky. A máme-li uvolněnou pozici pro děkana, Žena je doktorka věd, muž, eh, druhý kandidát je magistr, tak se pravděpodobně dostane na tu pozici muž. A tady se musíme zamyslet, zda je to v pořádku. Když my jako ženy si můžeme vybrat spolupracovníky a vybereme si muže má, co má být základem, kritérium vzdělanosti nebo subjektivní kritéria, ale tak to bohužel v praxi je. A na tu druhou část otázky možná někdo jiný. Co se týče těch kvót, tak to je zajímavé dilema a já si myslím, že máte právo klást více otázek, protože je třeba se zabývat kvotami jsou zapotřebí a mohou pomoci dosáhnout toho, čeho chceme, zejména v organizacích, institucích. Někdy to je bohužel zapotřebí, aby vůbec bylo možné dosáhnout diverzity i rovnosti mezi pohlavími. Já pořád mám ten sen že se vám podaří jít do práce a ne proto, že jste se tam dostali kvůli kvótě. Myslím, že je důležité, aby je společnosti podniky zaváděly a je třeba k ním přistupovat stejně jako k systému, který dává určitá vodítka, jak postupovat v pra- v praxi, ale zajišťují, aby byl vybrán správný kandidát s tou myšlenkou, že rozmanitost je důležitá, tak vzniknou fantastické týmy a e, pomohou dosáhnout toho, čeho chce společnost dosáhnout. A kvóta, kvóty mohou být prostě takovým prostředkem, abychom se posunuli tím správným směrem. Potřebujeme, ale jistě je to stále ještě sen. Ano, byla to dobrá otázka. No, creo que no voy a responder, sino voy a seguir. Eh, já se pokusím snad ani neodpovědět, spíš eh, budu mít nějaké připomínky, pokud jde o soukromou sféru. Je pravda, že studentky dnes dostávají lepší známky, vycházejí v známkovém hodnocení lépe a mají třeba lepší kvalifikaci než kolegové a přesto se na ta místa nedostanou. Souvisí to hodně s tou strukturou zajetou. Tato situace v soukromých firmách je velmi nápadná a je to proces zaměstnávání na univerzitách, který je málo transparentní a proto jsem také hovořila o své osobní zkušenosti z univerzity. Proto mohu říci, že to není příliš transparentní a v těm soukromém sektoru to není o moc lepší. V minulosti jsem pracovala pro eh, hospodářský sektor, eh, na půl úvazku jsem pracovala na univerzitě, na půl pro soukromý sektor v oblasti personalistiky. A personální ředitel mě vždycky žádal, abych eh, vybrala někoho se specifickým profilem. A pak musím říct, že se občas stalo, že mi také řekli, ale chci jenom muže, chci jenom mužské uchazeče. Řekli mi, pokud budeš dělat eh, předběžný výběr, tak eh, namíchej ženy a muže a nebo mi řekli, to je zajímavá kariéra, kterou mi tady předkládáš, ale já chci jenom muže, protože ženy vždycky otěhotní. K otázce kvót. Eh, se s vámi mohu podělit o našich zkušenostech. My jsme stanovili kvóty eh, pro složení eh, našich skupin, to je 50 na 50 a předtím jsme se sice snažili, ale přesto jsme potřebovali ty kvóty. Je to druhé nejlepší řešení a e, máme tedy i kvóty pro sestavení našich hodnotících panelů 60 ku 40 a je důležité, aby to bylo jasné, jednoduché a e, propojovat to, když se podívám spíše na národní úroveň, jak to dělají členské státy, cíle a kvóty spojují s politikou a s finanční podporou, protože zákona ustanovení nepostačují. Zákona ustanovení to prostě nezajistí. Děkuji. A možná budu mít na vás, kolego, otázku. Eh, na to, abyste zřídili expertní komisi, jste potřebovali kvóty? Nebylo to možné, že byste si to definovali jako kvóty, to znamená tak, že chcete mít vyvážené zastoupení mužů a žen? I v tak malé skupině, jako je expertní skupina, se musí jít eh, cestou kvót? I lost translation. Okay. Sorry. Eh, ma question c'était si vraiment vous aviez besoin de quota pour cette... Euh, Teď jsem neměl eh, překlad, takže paní předsedkyně opakuje otázku. Euh, Mhm. No, Naše zkušenost je taková, a nevím, zda to souvisí s lobismem, také jste se zmiňovali o lobismus, jistě jde o moc a vliv. Ano, lobismus ze strany mužů. Naše zkušenost je taková, že zaznívají vždy takové argumenty, že tady je tento muž, nebo někdo nemá dostatečně dobrý profil, nebo není tu eh, jistota, ten systém není konzistentní a pokud to má být součástí systému, potom to musí být jasné a striktní muži tedy slyší na kvóty, jsme se dozvěděli a teď dám ještě slovo paní poslankyni Šojdrové a potom paní poslankyni Le Grip, která to uzavře jako náhradní zpravodajkyně. Euh, Děkuji za vaše slova i za vaše prezentace. Ráda bych ještě dodala pár slov. Domnívám se, že tu je velký rozdíl mezi zeměmi a že je také určitý vývoj, který tu máme. Paní López říkala, že ve Španělsku nebo v Portugalsku máte není zájem o to, aby byly ženy, aby ženy dosáhly nějaké, nějakých diplomů. V České republice 60% žen studuje na vysokých školách. To znamená, že ženy jsou nadané, motivované, inteligentní a chtějí být diplomantkami, chtějí dosta, dosáhnout diplomu. Ale potom, potom, když je 24, 25, tak se něco změní. To znamená, že se ujímají té mateřské role a to je v podstatě, v podstatě je to předěl protože mateřství je pochopitelně omezení, ale je to také privilegium. A já se domnívám, že je najít, potřeba najít prostředky, jak podporovat ženy, aby mohly pokračovat ve své kariéře, akademické cestě, profesní cestě, na univerzitách, ve vědě. Děkuji panu Drolovi, protože si myslím, že komise hledá způsoby, praktické kroky, které by dokázaly podpořit účast žen v vedení vysokých škol, vědeckých skupin a tak dále. Myslím si, že ten váš příklad byl dobrý, já chápu velmi dobře, proč jste pro ty kvóty, pro projekty, pro přijímací řízení, protože je to z mého hlediska jasné. Myslím, že to je praktické a efektivní. V této oblasti je to podle mě nezbytné. V České republice vysoké školy započali se eh, vlastně zaváděním jeslí na vysokých školách, tak aby i učitelé, učitelky nebo profesorky i studentky měli možnost pečovat o své malé děti. Je to tedy určitá možnost, kterou bychom měli podpořit finančně aby ženy mohly postupovat ve svých akademických kariérách. A ještě jedna věc. Nemůžete zavádět kvóty na univerzitách kvůli univerzitním vlastně svobodám, protože univerzity, vysoké školy si volí své rektory, děkany a tak dále. Ale co lze, co lze měnit, to jsou státní možnosti nebo možnosti vlády, která jmenuje e, samozřejmě různé správní rady těch škol podle té, které země. Čili to je oblast, ve které je možné, jak to jenom říci, tam se skutečně dají akademičky jaksi přidat jako účastnice v řízení tedy těch vysokých škol, ve včelách vědeckých eh, skupin a podobně. Děkuji za váš přístup. Ráda bych dodala ještě jednu věc. Hovořili jste o nutnosti podporovat ženy zejména když mají děti, a abychom je podpořili, aby pokračovali. To je pravda, na mnoha univerzitách jsou eh, ženy, v různých oborech, ale to pokračování, vytrvání v kariéře je problematické. Proto jsem také předložila jako jeden z návrhů na místo toho, abychom se zabývali mateřskou dovolenou, měli bychom se zabývat eh, rodičovskou nebo rodinou dovolenou, protože muž a žena eh, jsou eh, eh, určitou kombinací, to už je jedno, který z partnerů se eh, postará o rodinu a umožní, aby se vedla rovnocená diskuze mezi muži a ženami. Je to skvělé vidět, že je takový to vývoj a vrací mě to k předchozí otázce, že je tu eh, rovnoprávná situace, možnost studovat a někdy si musí ženy vybrat mezi jednou nebo druhou otázkou. A teď dávám slovo paní Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji, paní předsedající. Především poté, co jsme opakovali vlastně omluvy hlavní zpravodajkyně paní Rosenberg k této zprávě z vlastní iniciativy, která samozřejmě vypadá, že to bude něco velmi zajímavého, tak já musím také sebe omluvit, pokud těm, z vás, jejichž prezentace jsem nemohla vyslechnout, protože jsem byla na jiném výboru. Čili já tady budu hovořit eh, o určitých závěrech, přičemž jsem neúplně všechno slyšela, takže to byl takový trošku akrobatický výkon, a za, co se, za což se tedy omlouvám. Měli jsme tu video v rámci slyšení o vašich stanoviscích, vaše návrhy znám podle toho, co řekali kolegové a to, co jsem četla ve vašich prezentacích, podle toho, co jsem viděla za návrhy, očekávání, která jsou velmi přesná, konkrétní, tak si myslím, že to vše by nám mohlo pomoci. Možná jenom velmi stručně tři taková témata, kolem kterých by se měla točit zpráva, o které se bude hlasovat – Výbor už vlastně vypracoval první pracovní dokument, už ho rozdal, už to bylo předmětem jednání nebo diskuse paní Rosenberg a zpravodaj o různých, různých frakcí, takže v následujících dnech se to bude točit kolem třech slov důvěra, vzdělání a dobrovolnost nebo Musíme být eh, velmi ambiciozní dlouhodobě, co můžeme udělat krátkodobě, jaké nástroje máme hned k dispozici. To jsou tedy ty tři hlavní body, které by, o které bychom se měli opřít. Důvěra ženy eh, sama sebe, protože už ta statistika, statistika ukazovala, že tedy holčičky v sebe věří daleko víc, než když potom povyrostou. Eh, čili sice získávají na moudrosti, ale je tu celá řada stereotypů, prostě něčeho, co postupně zbržďuje, co zatěžuje naše ramena, naše vlastní ramena a podkopává to naši důvěru, důvěru mladých lidí v sebe sama, ale také důvěru našich elit, vedoucích pracovníků, vedoucích podniků, zástupců občanské společnosti v tom směru, že v podstatě jak se, se ztrácí ta důvěra v tu úžasnou energii žen. A přitom to tady bylo e, řečeno, že naše mladé ženy jsou výborně vzdělány, hodně studuje na vysokých školách, na odborných školách, hodně z nich e, má velmi vysokou kvalifikaci ale přitom, a to je jeden z těch hlavních aspektů naší zprávy, až tolik nejsou pří, samozřejmě přítomny v těch technických vědeckých oborech, ale my musíme udělat vše pro to, aby ty ženy měly větší důvěru a začíná to u jejich rodičů, u víry v vzdělávací systém, v potenciál žen, možnosti vědy, techniky musíme překonat stereotypy, ty kliše, které tu existují, věci, které v podstatě pro některé lidi jsou automatické. Možná, že jsme schopni lépe hovořit s lidmi, možná, že jsme schopni být i dalšími směry, ale myslíme si, že toto by se mělo dělat. Já Protože jako maminka a tatínek dáváme svým dětem, eh, vlastně ať už je to kluk nebo holka, určitý vzor. Máme spoustu dnes možností audiovizuální ve školách, prostě všichni používají internet, dnes víme, jak je přítomen v každodenním životě dětí, ať už kluků nebo holek. Rozhodně je velmi ovlivňuje, ovlivňuje vlastně ty mladé duše a ta, to vzdělávání by tedy mělo být multimodální, takové, aby neustále překonávalo předsudky, musíme proti něm bojovat stále a, a všude. No a pak je potřeba samozřejmě určitě určitá rozhodnost některých politických, hospodářských aktérů. Já doufám, že my eh, také hodně dokážeme pomocí eh, této zprávy tím, že naformulujeme určitá přání a já doufám, že tedy nabídneme jasné, přesné, podrobné cesty. Můžeme hovořit i o o pozitivní diskriminaci. Uvidíme, uvidíme, co vznikne z celé diskuse mezi frakcemi. Každopádně chceme, aby z toho vzešly tedy konkrétní, přesné věci, rozhodnutí, opatření, protože je tady otázka rovnosti, ale i práva, práv žen, tak otázka jaksi spravedlnosti, také vyváženosti, harmonie a jde o vyváženost, harmonii našich společností a na to musíme pracovat, abychom si dali vědět, že tu je v našich společnostech eh, velké nebezpečí v podstatě jaksi zahození toho ženského potenciálu. Že ty ženy mohou mít daleko lepší jaksi, cestu, kariéru, protože jsou vzdělané, a myslíme si, že je to důležité pro budoucí image našich, naší společnosti. Univerzitní práce, věda, výzkum předurčují budoucnost té společnosti, ve které budeme žít my a naše děti a naše vnoučata. Čili je potřeba skutečně <clears throat> využít veškeré té ženské energie i tímto směrem. Každopádně naší skupině, naší frakci tomu věříme a paní Rosenberg jednou jakmile ji tedy spravíme o tom, co zde proběhlo dnes odpoledne, tak určitě přijde s dobrými dalšími návrhy, ať už půjde o teda o tu důvěru, o tu rozhodnost, o to vzdělávání. A ještě jednou se omlouvám za to, že jsem nemohla vyslechnout všechny vaše prezentace. A také ještě poslední věc. Mně se moc líbí eh, ten, ten, to, to srovnání toho skleněného stropu a, a labirintu. Je to vlastně ten, eh, to, jak probíhají nebo jak prochází žena to, ženy tou naší společností. To slovo labirint to je v něco v podstatě, co vyvolává tak trošku obavy a úzkosti. Děkuji. No pěkně ještě. Děkuji. Na toto téma bychom mohli hovořit dlouho. Jsou tu další, kteří mají zájem o slovo, ale my budeme o této zprávě mluvit 15. a 16. června na výboru a do té doby se stínoví zpravodajové a zpravodajky mohou spojit. A pokud budete chtít vy minutu na krátké stanovisko a pak půjdeme dál. Yeah, sure. um, thank you. Děkuji za příležitost hovořit na toto téma, protože je opravdu důležité. A pokud budeme spolupracovat, jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dosáhnout rozdílu. A také se mi líbí eh, ten příklad eh, skleněného stropu a podle mého sklo se dá snadno rozbít. Domnívám se tedy, že když budeme spolupracovat, že dosáhneme mnohého a můžeme postupovat tak, aby se dosáhlo těmi drobnými krůčky velkého rozdílu. A ty e, osoby, se kterými jsme spolupracovali, s těmi to trvalo také velice dlouho. Děkuji. Děkuji všem za to, že tak pozorně poslouchali. Společně se musíme snažit rozbít ty neviditelné bariéry, které tu existují. Informace o tom, že jsou rozdíly v zacházení se ženami a s muži nás eh, přivedou k tomu, že ty bariéry rozbijeme. Děkuji. Simplemente quiero añadir, bueno, agradecer los comentarios. Eh, také vám děkuji za různé připomínky, které jste tu přednesli a Děkuji všem přítomným a těším se na to, že budeme na tom tématu pracovat dál. Situace žen se bude jistě zlepšovat v podnicích, na univerzitách a i ve společnosti a všem mohu dodat hodně kuráže. Já se domnívám, že v Evropě máme potenciál i tradice a to nám umožňuje mít vedoucí pozici eh, v tomto tématu. A eh, v oblasti výzkumu můžeme přinést velmi mnoho osvědčených postupů, využít eh, talentu a dát dohromady velice dobré role a vzory. Děkuji. Ještě jednou děkuji všem čtyřem váženým hostům. A nyní předám slovo paní poslankyni Záborské, eh, která nás informuje o zprávě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a rady eh, o zavedení zásady rovných příležitostí rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolení. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A... Milí kolegové, Především vám chci poděkovat všem za, vaši, za vaše příspěvky za, do této zprávy. V současné chvíli máme 169 pozměňovacích návrhů, které se snaží zlepšit tuto zprávu o která se snaží přepracovat směrnici z roku 2006 tedy o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení mezi e, pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Poté, co jsem si přečetla všechny pozměňovací návrhy, tak vám jsem opravdu vděčná za to vaše zapojení a za vaši aktivní účast. A dovolte, abych nyní uvedla pár komentářů k těmto pozměňovacím návrhům. Většina těch pozměňovacích návrhů může být rozdělena do tří kategorií, které nyní představím. V první řadě některé pozměňovací návrhy mají za cíl zpřesnit znění textu a to jak gramaticky, tak syntakticky, tak z hlediska právní jaksi, jasnosti. Pak jsou tu pozměňovací návrhy, které se snaží přidat opatření, aby došlo k zefektivnění toho, té, té, těch rovných příležitostí. Tady chci zejména zmínit eh, návrhy, které hovoří o sankcích vůči zaměstnavatelím, kteří by se vlastně, kteří se nepodřizují tomu principu rovných, rovného zacházení v zaměstnání. Také jsou tu návrhy o právní pomoci nebo většího zapojení nebo větším zapojení odborů ne, ne, NGO a e, místních orgánů. Jsem také velmi ráda za návrh který hovořil o Evropském roku boje proti různým mzdovým ohodnocením mužů a žen. Já si osobně myslím, že skutečně potřebujeme více informovat eh, publikum o významu tohoto tématu. No a v poslední kategorii jsou pozměňovací návrhy, které, jak bych řekla, jsou velmi ambiciozní, protože se snaží identifikovat zdroje nerovností mezi muži a ženami, pak jsou tu sociální faktory, které k tomu, a také ty sociální faktory, které k tomu přispívají. Hovoří se o násilí, hovoří o násilí proti ženách, o rodičovském, otcovské dovolené a o různých diskriminacích postižených osob či osob se zvláštními potřebami. Nemám žádnou pochybnost o tom, že by tu vznikla zajímavá diskuse k tomuto tématu, tak jediné, co musím říct, že se trošku obávám zařazení těchto pozměňovacích názorů do zprávy. Protože, jaká je hla, protože víme, jaký je cíl. Proto některé z vás se pokusím přesvědčit, že jejich pozniž, eh, pozměňovací návrhy se úplně nehodí do naší zprávy, aby se nad tím ještě zamysleli, aby nezacházeli za rámec této směrnice. Milí kolegové, jsem velmi ráda, že už dopředu, že s vámi budu moci pracovat na těchto kompromisních návrzích. Jsem otevřená vašim nápadům a jsem přesvědčena, že na konci budeme mít text, který podpoří všechny politické frakce. Společně můžeme vyslat silný message, pokud jde o zaměstnání a povolání, nerovnosti, mezi muži a ženami již nemohou být tolerovány. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. A nyní dám slovo kolegům, kolegyním. Paní Deli bude první. E, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tedy spolustínová zpravodajkyně a chci vám říci, paní Záborská, děkuji. Děkuji za vaše, vaši angažovanost, děkuji, že na pořad dne přinášíte tuto směrnici z roku 2006 a děkuji za tu podrobnou práci, protože je to velmi podrobně jak si rozpracováno, dívala jste se na všechny aspekty směrnice. Je pravda, že bude potřeba zapracovat, protože náš výbor pro ženy by neměl být jenom výborem, který schromažďuje zprávy. Pro mě tato zpráva by neměla zůstat v šuplíku, kdy se bude každý rok vytahovat ven, musíme skutečně zdůraznit skutečnost, nebo já chci zdůraznit, že to zpráva její tedy přenos do života, protože zatím ten, ta, ta realizace nebyla nic moc, tak naší ambicí by mělo být říci, nemůžeme už nechat ty věci tak, jak jsou. Druhá věc, která se mi líbí, já pořád nechápu, jsme v roce 2015 a stále hovoříme o neoprávněné mzdové nerovnoprávnosti. Já si vzpomínám na slova mé babičky, matky, teď my to před, zase přebíráme. Je to stále hlavní problém žen, i když už je tady 40 let legislativy, které na to, která na tom pracuje. A ten výsledek je tedy mizivý, protože Čísla ukazují něco jiného. To je přece, tady jsou obrovské rozdíly. A co se mi líbí na vaší zprávě je to, že zdůrazňujete, že ženy na e, trhu práce jsou předmětem vertikální i horizontální segregace. Vy tady říkáte zejména, já vím, že bojujete už dlouho v této věci, třeba otázka výpočtu jejich, jejich důchodu, což není nic zanedbatelného. A já vás podporuji. Je potřeba požádat o další studie, potřeba schromažďovat data, čili to všechno jsou dobré iniciativy dobrým směrem, protože zatím jsme neukázali dostatečně vedoucím vlád, vlád, protože oni jsou ti, co rozhodují, že tu dochází skutečně k obrovské diskriminaci žen. Za sebe musím říct, že jsem tady předesla pár pozměňovacích návrhů, protože je potřeba vystoupit z běžných školních stereotypů, rozšířit perspektivy, nabízet eh, víc v těch oborech, které jsou často jakoby určeny pro muže. Už jsme o tom hovořili. Já si myslím, že eh, přístup k vědecké kultuře je věc, která je skutečnou výzvou pro ženy, protože si lidé myslí, že ta vědecká kultura se získává pouze eh, ve školách, ale je to také v mimoškolních věcech do toho všeho je tedy potřeba se investovat. Pak jsou tu diskriminace kvůli třeba sexuální orientaci a tak dále. Diskriminace jsou různé, různorodé. Mě leželo na srdci to, že jsem chtěla zdůraznit práci na, na půluvazek, to je exkluzivně vlastně ženský problém. Dnes ženy totiž nejsou jenom ženy, musí se starat o profesní věci, o, o rodinu, nabírají si další a další úkoly, které po nich chtějí hodně práce a je dost tedy neuvěřitelné, že to vůbec není započítáno do výpočtu našeho HDP. Přitom ženy dělají spoustu věcí vedle, spoustu důležitých věcí. Ženy, které se starají o své rodiče, to všechno je samozřejmě důležité. Čili odměny žen by měly být takto srovnány a v těch jejich příjmech v podstatě, ačkoliv příjmy často nejsou adekvátní. A ten rozdíl v příjmech má tedy opravdu dramatický dopad na úroveň života rodin, na složení rodin, což je důležitý aspekt. Dále domnívám se, už jsem to asi říkala, ale myslím si, že by se mělo opravdu skončit s tou mzdovou diskriminací. A je potřeba, aby ta diskriminace skončila, jestliže tedy vlastně dva lidé dělají úplně to tež, ale nejsou stejně placeni. Komise chce ze z této práce udělat jednu z priorit, jenomže ono je snadné dneska změnit název nějakého postu, nějaké, nějaké práce a vlastně i když ten úkol pak zůstává stejný, ale že na tím trpí. A to je to, co je také potřeba nějakým způsobem řešit. Což znamená, že dnes musíme mít nějaká kritéria pro Eh, srovnání těch pracovních pozic. Po komise by mohla vypracovat jakéhosi průvodce, jakýsi návod a myslím si, že všechny členské státy musí zavést, takové, zavést takovýto systém, který by jim umožnil identifikovat, jaké ty přímé či nepřímé diskriminace existují. A pak by byly konkrétní důkazy, které by se mohly předkládat justici a může to být pro ženy velká výhoda. Pak je tu samozřejmě otázka transparentnosti odměny. Komise se snaží zavést opatření, které už navrhovala v roce 2014, ať už je to vzdělávání pracovníků, zaměstnanecký audit a tak dále. Abyste to paní Záborská také řekla, musí se opravdu zdůraznit zejména ty finanční sankce. Pro mě to není jenom prostředek, prostě podniky se musí donutit k tomu, aby dodržovali tu rovnoprávnost mužů a žen, tedy tu mzdovou zejména. Já na výboru dopravy letecké společnosti víte, když nejsplní ta kritéria, tak jsou na černé listině. A ty, které jsou na černé listině, tak se snaží čtyřikrát víc, aby se z těch černých listin dostaly. Takže proč nedat na černou listinu i ty podniky, které nebudou dodržovat tyto věci? Otázka rovnosti pro ně často nebývá žádným kritériem. Já to říkám velmi jednoduše, ale paní Záborská Moc se mi líbí úloha, kterou přikládáte sociálním partnerům, nevládním organizacím. Já bych šla možná dál. Možná bychom měli zdůraznit význam těm orgánům, institucím, které se zabývají rovnosti pohlaví. Je tady spousta takových institucí, které se dívají právě na tu mzdovou praxi, starají se o diskriminované ženy a tak dále. Ti všichni by se měli zapojit a objevit ve zprávě. No a nakonec, a už končím, paní předsedkyně, protože asi už hovořím dlouho, ale je to takové vášnivé téma. My chceme jako ekologové, aby prostě eh, vlády vzaly za sebe odpovědnost a musí mít příkladem. Čili komise musí být velmi konkrétní a ne říkat, bude to za dva roky, za tři roky. Je tedy potřeba aby komise stanovila závazná opatření, závazné cíly a jasný kalendář, jasný harmonogram, protože nemám chuť skončit tento mandát jako ten první, kdy jsme nic vlastně nedokázali. Je potřeba, aby naše, naše, náš mandát tady končil něčím konkrétním a uvidíme, jak to dopadne, zda ta opatření budou mít nějaká nějaký vliv a za to není naše poslední možnost. Moc krát děkuji, paní předsedkyně. Paní Berder nyní. Uh, děkuji vám. To, co jsem chtěla říci, zde již vlastně zaznělo. Já bych chtěla poděkovat také paní Záborské za práci na tomto dokumentu. Jsou tu tři hlavní otázky, které bych já i mý kolegové eh, chtěli eh, zdůraznit v pozměňovacích návrzích. Je snadné se na to znovu podívat. Když jsem eh, získala svou první práci, dostávala jsem 50 eur týdně, zatímco mý muští kolegové dostávali více. Říkala jsem si, eh, že to nebylo spravedlivé, byl to rok 68, ještě o tom hovoříme. Myslím, že se na to musíme podívat a předkládat konstruktivní návrhy, které k něčemu povedou eh, nejenom abychom hovořili o té nespravedlnosti. Měli bychom být konstruktivní a to usilují i se svými pozměňovacími návrhy. Za prvé je e, role národních orgánů pro rovnost pohlaví. E, musí se postarat o e, rovnost mezi pohlavími z hlediska zaměstnání a povolání. To je opravdu důležité. Tato role a tyto dopady jsou různé v různých členských státech, v některých členských státech, jako ve Spojeném království království v Švédsku tento orgán má zdroje a také pravomoci a může dosáhnout eh, velkých dopadů, zatímco třeba eh, ve Francii a v Itálii mají menší pravomoci. Je třeba, aby měli dostatečné zdroje, také školený personál, aby mohli fungovat a musí být koncipovány tak, aby byla zaručena jejich nezávislost na politických silách a osvědčené postupy v některých členských státech, když nefungují tyto orgány pro rovnost mezi pohlavími, může to mít také značné dopady na kvalitu legislativy. A e, dále e, mandatorní audity ve velkých společnostech to se stále znovu objevuje a je to způsobeno nedostatečnou transparentností, eh, že dochází k rozdílům v odměňování eh, v, s výjimkou malých a středních podniků eh, jsou zavedeny povinné audity, abychom čelili rozdílům v odměňování ve Spojeném království. Jsou tak dobrovolné audity, které nejsou eh, efektivní. Pouze pět eh, společností, pět podniků zveřejňují eh, z právy na dobrovolné bázi, i když 350 společností v roce 2011 tuto dohodu podepsali. Za třetí je důležité si uvědomit eh, posunu v některých členských státech, eh, co se týče eh, pilířů důchodového pojištění mezi jednotlivými pilíři. Dále pracovní doba, segregace mezi pohlavími, dopady na rozdíly v důchodech, a my se domníváme, že by eh, komise měla monitorovat tyto posuny mezi pilíři eh, a dopady eh, na rozdíly ve výši důchodu. A to je velice citlivé. Dále sexuální obtěžování, to se týká zejména žen. A eh, když bychom měli tedy dobrá pravidla, statutární, základní pravidla na úrovni vlády, jako máme ve Spojeném království, to zmírňuje eh, tuto segregaci. Eh, víme, že když budou eh, dobře pane eh, postupy proti obtěžování, tak to opravdu eh, pomůže tomu čelit. Tedy to jsou ty body, které bychom chtěli vyjádřit pozměňovacími návrhy. Děkuji. A nyní dávám slovo ní Zubr. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci říci, že u této otázky děláme různé analýzy. Směrnice eh, by asi měla být eh, nově naformulována a bude tam jistě spousta otázek, která se bude týkat ze strany Evropské unie vůči členským státům Nicméně máme už celou řadu dobrých zákonů na ochranu žen, které je chrání. Problémem je praktická realizace, praktické uplatňování těchto zákonů. Myslíme si, že tato ochrana by měla splňovat i další úkol, a sice doložit, že v mnoha případech tím, že se neaplikují současné existující zákony týkající se rovných příležitostí a rovného zacházení, dochází ke škodě, pokud jde o evropské instituce. Máme tu rozpory mezi texty zákonů a praktickou realizací. A všechny evropské instituce eh, by měly zavázat eh, členské státy, aby takovéto rozdíly v realizaci nebyly. Máme tu několik pozměňovacích návrhů, které jsme připravili. Pokud jde o duch této zprávy paní Záborské, v zásadě souhlasíme, mám tu ale dva, tři důležité body. Jednak je to to porovnání, které se má udělat, zejména pokud jde o oblast kolektivního vyjednávání. Tady bychom mohli udělat analýzu s tím, že vyjdeme ze současného stavu v EU v roce 2015. Kolektivní vyjednávání by měla být uvolněnější, eh, flexibilnější, ale jeden z toto je jeden z nejdůležitějších nástrojů na podporu rovného zacházení. A jak je možné, že komise na jedné straně požaduje rovné zacházení a na druhé straně chce uh, uvolnit nástroj, zmírnit nástroj, který toto prosazuje. Pak klasifikace profesí, to je další důležité téma klasifikace povolání. A pak jsou tu ještě otázky přidělování prostředků, státních prostředků, státními institucemi a postih při nedodržování zákonů, což na straně jedné dělají soudy a na druhé straně bychom měli mít lepší kontrolu. Pokud státy požadují od veřejných institucí určité věci a lidé, kteří tam pracují, nesplňují a nemají k dispozici alespoň minimum prostředků a nástrojů, vede to k takovýmto problémům a zaměstnanci si třeba vůbec tuto situaci neuvědomují. Inspekce a kontroly se musí provádět pravidelně, protože jedna jediná kontrola vám nic neukáže. Je třeba zkontrolovat to třikrát, čtyřikrát. A i když teoreticky se budou ty zákony dodržovat a naplňovat, tak v praxi je situace často taková, že konstatujeme při našich inspekcích, že ženy jsou prostě začleněny do skupin a že tam není rozumná diferenciace. Firmy požadují stále větší flexibilitu, chtějí mít různé kategorie profesní, chtějí eh, platit méně svým zaměstnancům za práci a to vnímání té věci tu je, ale pokud je pro firmy lukrativní určité věci nezrealizovat a obejít je, tak to udělají a proto navrhujeme také změnu v přístupu. Protože není možné, abychom neustále eh, dělali nové zákony, pokud v praxi nejsou sankce postihující nedodržování a neaplikování těchto předpisů. Rovněž si myslíme, že zaměstnanci a zaměstnankyně v tomto případě se dostávají do prekérní situace a podniky které porušují zákonná ustanovení a zákonné předpisy, ty musíme dát na pranýř. Kolegyně Záborská hovoří o lepší slučitelnosti rodiny a profese. To byl jeden z důvodů, proč se dělala tato směrnice. A tady máme rozpor Evropské unie. flexibilní pracovní doba se narůstá, ta míra flexibility pracovní doby narůstá a sločitelnost profese a rodiny je stále obtížnější. Je třeba vždy se rozhodnout a je třeba vždy poukázat na to, kdo co. Děkujeme velmi pekne. Teraz... Děkuji a teď dám slovo paní poslankyni Šojdrové. Euh, Děkuji naší kolegyni Aně Záborské a chci jí pogratulovat k této předložené zprávě. Eh, je to 69 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že Vzhledem k tomu budu těžko něco dodávat. Její zpráva je úplná. Nicméně i přesto mám ještě jeden pozměňovací návrh, který by ozřejmil, co je nejdůležitější problém pro ženy v této souvislosti. A podle mého názoru je to zase nástup do profesního života, pracovního života. Pokud jsou znevýhodněny vzhledem k mzdě, vzhledem po, o, k důchodům, tak eh, téma omezení jejich eh, profesní kariéry, tak je to dané tím, že chtějí být také matkami a chtějí mít rodiny. To znamená, když chceme zlepšit finanční podmínky žen, tak eh, jim musíme poté, co eh, spečují rodinu a chtějí se vrátit do práce, tak jim tento opětovný návrat musíme usnadnit. A je třeba, aby si všichni uvědomili, jaký význam to má. Děkuji a dám slovo paní Záborské. A chci se zeptat, jestli jestli se chce vyjádřit nějaký zástupce komise. Zdá se, že ne, takže paní Záborská má slovo. Děkuji velmi pěkně. Děkuji za příspěvky všech kolegyň a děkuji i za návrhy, které předložili, kterých si velmi vážím. Je důležité, abychom řekli to, co tu už zaznělo. A sice, pokud tu nebude občanská snaha o to, aby se změnila tato situace, můžeme schválit deset nových směrnic, tak jako doteď ta situace trvá 40-60 roků a bude trvat i nadále. A proto chci zdůraznit ještě jednou. Návrh aby jeden z nejbližších roků byl věnován eh, rovnosti odměňování mezi muži a ženami, je velmi dobrý nápad, protože občanskou společnost musíme upozornit na to, že něco takového existuje. Jsem přesvědčená totiž, že mnozí o tom vůbec nevědí. Je důležité, abychom zvyšovali vzdělání žen. To podpořím kdykoliv, ale je třeba si uvědomit, že rozdíl mezi odměnou hovoří o stejné práci nebo o práci stejné hodnoty při stejném vzdělání. To znamená, že možná vyřešíme situaci žen, které budou mít lepší vzdělání, že budou moci obsadit lepší pozice, ale nevyřešíme tím otázku toho, co označujeme jako pay gap. To je jiná rovina, ale vzdělání podpořím, samozřejmě. Slyšeli jsme tu ještě jednu důležitou věc od paní Deli, a sice, že práce ženy jako matky se nepočítá do hrubého domácího produktu. A i z toho pramení to nerovnoměrné odměňování. Říkala jsem to už minule. Pay gap začíná po prvním těhotenství, po první mateřské dovolené, protože Mateřství společnost nepovažuje za hodnotu, ale spíš za handicap, který si ta žena sebou nese. Velká diskuze bude určitě kolem sankcí. Stejná Stejnou diskuzi už jsme měli v roce 2006 a stejná diskuze byla ke zprávě paní Bauer o gender pay gap. A já bych vyzvala kolegyně, abychom byli realisty, pokud je o sankce. Dnes jsme na tomto výboru přijali usnesení o mateřské dovolené, když to řeknu zkráceně. A jeden z důvodů, proč bylo nutné přijmout toto usnesení, bylo to, že před pěti nebo šesti roky byly ambice parlamentu příliš velké. Takže pokud chceme změnit směrnici, musíme počítat i se součinností s Evropskou radou. A pokud stanovíme nesplnitelné požadavky, dostaneme se do patové situace a sen paní Deli se nesplní. A sice, že v jejím volebním období se vyřeší situace nerovného nebo nestejného odměňování a postavení žen. Velmi bych si přála a skutečně počítám s vaší spoluprací. Přála bych si, aby tato směrnice, toto přepracování směrnice bylo schváleno co největší většinou poslanců na plenárním zasedání Evropského parlamentu a naše setkání eh, zpravodajů a stínových zpravodajů mi dávají naději. Jsem otevřená vůči vašim pozměňovacím návrhům, ale musíme zůstat nohama na zemi a musíme navrhnout takový text, který jednak získá podporu v Evropském parlamentu, Eh, který podpoří komisi, aby připravila nový text a při jednání s Evropskou radou musíme postupovat tak, aby ten text byl schválený. A ještě jednou vám chci eh, poděkovat za všechny pozměňovací návrhy i za vaši součinnost při tvorbě těchto textů. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. A to byl poslední bod dnešního jednání našeho výboru. Hlasovat se bude 15. až 16. června o tomto bodu, takže do té doby vám přeji hodně plodných a příjemných setkání, tak aby ta zpráva byla co nejkvalitnější a zítra v 9 ráno.